vítat z Bruselu, zejména z tohoto místa, což je sídlo Evropského parlamentu. A dnes večer vás vítám tedy z Evropského parlamentu. Ještě jednou velmi dobrý večer. Vítám vás z hlavního sídla Evropského parlamentu, ze kterého se nyní, jak vidíte, stalo jedno velké televizní studio. Setkáváme se zde v den, kdy občané Evropské unie volili pro Evropský parlament a rozhodovali o budoucnosti Evropy. Budeme zde hovořit v nejrůznějších jazycích, což dobře odráží skutečnost Evropy, ve které žijeme. Máme zde nejrůznější kultury, nejrůznější přízvuky a díky tlumočení si budeme rozumět. Tématem této debaty je Kvovádis eh, Evropa, to znamená, kam Evropa směřuje, jaká je také budoucnost parlamentu a komise. Budeme hovořit o tom, zda má budoucnost i Lisabonská smlouva, zda můžeme vybudovat Evropu i v případě, že budeme mít euroskeptické vlády. Nyní představím hosty. Jednak zde máme Margot Wallstrémovou, která je vicepředsedkyní Evropské komise a kromě toho zodpovídá za meziinstitucionální vztahy a strategie komunikační. Právě ona se vždy snaží vysvětlit občanům, o čem je Evropská unie. Potom zde máme Mario Sejpi, eh, který je předseda eh, eh, hospodářské a soci, hospodářského sociálního výboru. Dobrý večer. Pak zde máme dalšího zástupce Itálie, Ricarda Perisiše z Ústavu mezinárodních vztahů v Římě také působil na Evropské komisi a má eh, dlouhé zkušenosti s evropským průmyslem. Pak zde máme Jose Maria Casado, který je profesorem na univerzitě v Kordově, je ekonomem a má celou řadu zkušeností s Evropou. Kromě toho je zde s námi Richard Synod, profesor na univerzitě v Dublinu je odborníkem na evropské veřejné mínění a ví mnohé o eurobarometru a politice. Takže ještě jednou dobrý večer vám všem. Je s námi také Kristina Siganidů, která je řeckou novinářkou z ERT3. A kromě toho je zde také Dominika Pščolkovska z Polska a zastupuje zde list Gazeta Vyborča. To znamená jeden z nejprestižnějších eh, listů nejenom v Polsku, ale v celé Evropské unii. Nejprve se obrátím na Margot Wallstromovou. Jednou z důležitých otázek těchto voleb byla účast voli, voličů. Co k tomu můžete říci? Eh, je to takový trošku smíšený obrázek Měli jsme několik zemí, kde dokonce došlo ke zvýšené účasti voličů, ovšem ve většině členských zemí je účast zhruba stejná jako minule a v několika zemích je, byla volební účast nižší. Je zde několik faktorů, které ovlivňují účast voličů. I z průzkumu Eurobarometru vyplývá, že účast voličů ovlivňuje debata na národní úrovni, jakým způsobem je vedena. Ovlivňuje totiž to, jak voliči pohlíží na tyto volby a na jejich význam. Pak zde máme druhý problém a to je otázka budoucnosti celého evropského projektu. Pokud by Evropský parlament měl větší pravomoci byl by problém, pokud by ta eh, účast voličů byla stále nižší. Naopak, legitimita Evropského parlamentu se má zvýšit tak to se má zvýšit samozřejmě legitimita i všech těch, kteří jsou do něj zvoleni. Stejně tak, jako to je v národních parlamentech. Není možné říci, že legitimita je něco statického, co se nemůže vyvíjet. Takže je potřeba, abychom jaksi se nadále snažili o to, abychom zakotvili tato témata i do národní politické debaty. A přesně o to se tedy musíme snažit. Toto jsou také volby, kde jednotlivci znamenají mnohem více než v národních volbách. To znamená, lidé si často volí konkrétního kandidáta. A to také volby ovlivňuje. Za třetí k eurobarometru o slovo si žádal pan Synod. Prosím. Děkuji. E, v současné době ta účast ve volbách je pod 50% a jednou ze zemí, kde eh, ta účast byla trošku jiná než průměrná, bylo Dánsko. Ovšem tam došlo k významné ústavní reformě, která možná ovlivnila i eh, tento výsledek. Je tedy potřeba také klást si otázky týkající se referent. Potom jsme měli tři země, kde asi vlastně ta účast byla úplně stejná. Ano, měli zde, zde, jsme zde menší technický problém. Par synod byl velmi špatně slyšet. Takže prosím, nyní můžete pokračovat. Ještě jednou položím otázku. Hovořili jsme o eurobarometru a o problémech, se kterými se můžeme potýkat. Souhlasím s komisařkou Valtromovou o významu, co se týče významu volební účasti. V současné chvíli, jak už jsem říkal, je pod 50%, zhruba je na takových 45%, záleží na tom, jak to měříme. Ovšem je to vážný problém, protože pokud si vytvoříme jakýsi graf významu Evropského parlamentu jde nahoru, ten význam Evropského parlamentu jde nahoru, ale všechny volby od roku 79 vedly k trvalému poklesu účasti voličů. A to se vlastně projevilo i v tento týden. V pouze ve třech zemích vo, volební účast zestoupila. Například eh, vzrostla volební účast v Dánsku, kde se hodně hovořilo o následnictví dánského trůnu, eh, protože v Dánsku se požaduje, aby určitá část voličstva podpořila toto opatření týkající se následnictví a měli to vlastně napojeno na evropské volby, takže zřejmě proto jich přišlo více. A potom je problém otázky, jak propojit účast voličů s významem parlamentu, s významem toho, co parlament dělá, ale samozřejmě také toho, jak je parlament ve své práci propojen na, s radou či s dalšími evropskými institucemi. Takže tady máme dva faktory. Jednak je to usnadnit účast voličů tak, aby pro ně bylo jednodušší volit. Myslím si, že není úplně dobré mít volby do Evropského parlamentu někdy, když je krásné počasí, takhle na, během pěkného víkendu v červnu, protože řada lidí si prostě naplánuje už nějaké volno, ale to jenom tak na okraj. Nejdůležitější je, aby jsme mobilizovali voliče, aby věděli, že je důležité volit do Evropského parlamentu. Jak to udělat, to je ta velká otázka byly i země v Evropě, kde vůbec slunečno a hezky nebylo. Například v Belgii zas tak pěkné počasí nebylo. Myslím si, že ani tak pěkné nebylo tentokrát ve Španělsku. Eh, pane Casado, myslíte si, že by bylo možné změnit to datum? Možná bychom obtížně mohli takto předpovídat počasí předem a těžko můžeme stanovit, jaké počasí bude v nějakém dalším období. Nicméně je to celá řada prvků, které e, spolupůsobí. Jedná se o proces voleb do e, parlamentu, který začal v roce 1979, došli jsme k volbám v roce 2004, e, kdy um, už bylo možné očekávat, jaké výsledky zde budou i pro rok 2009 ohledně účasti voličů. Nicméně uvažujme o tom, jaké sny, jaké eh, myšlenky jsou zajímavé pro evropské občany. Musíme se snažit eh, také mm, přiblížit Evropu občanům. Lze to všechno eh, učit občany. Můžeme takto přiblížit občany Evropě tak, aby občan byl zodpovědnější. A o tom se zde dnes hovoří. A to je právě tak důležité i kvůli Lisabonské smlouvě, která navýší a posílí um, úlohu Evropského parlamentu. A víme, že tu je určitý poměr sil mezi jednotlivými evropskými institucemi. Evropský parlament získá ještě větší význam do budoucnosti. Pane Sepi, Kdybychom měli silnější evropskou instituci s většími pravomocemi, jak byste se na to eh, dívali? Byly by tyto instituce bližší evropskému občanovi? Eh, co se týče logistického charakteru, musím říct, že nezáleží eh, na tom, kdy se konají evropské volby, protože v podstatě se jedná o politické problémy. Dnes ráno, když jsem šel hlasovat, jsem si sám kladl otázku, proč bych hlasovat neměl. A zjistil jsem, že to je celá řada překážek, které by mi mohly bránit. Za prvé vláda. Vláda, která trvale snižuje, ponižuje Evropu a pokaždé eh, vlády uvádějí, že problém spočívá ve, eh, v Evropě a ne v nedostatku, který je uvnitř dané vlády. Eh, za druhé, evropská volební kampaň nebyla evropskou volební kampaň, bylo to 27 národních kampaní ani se netýkaly evropských problémů, ale eh, problémů, které se konkrétně týkají jednotlivých zemí. My jsme jako eh, hm, hospodářské sociální eh, výbor vedli výzkum a zjistili jsme, že ve 20 zemí se vedla kampaň o vztahu mezi opozicí a většinou a, nebo o vztazích v koalici. Nicméně my tedy musíme hovořit o jiných věcech. Já teď nebudu hovořit o tom, jak byla vedena eh, volební kampaň v mé vlastní zemi, nebo v Belgii byl problém samozřejmě mm, opakovaně etnický, eh, jednalo se tam o otázku jednotlivých regionů, nebo otázka eh, Irska, deregulace taxikářů a třetí překážkou, která mě napadla dnes rádo, bylo to také, co zde bylo už eh, poznamenáno. Evropa má takový eh, eh, byrokratický nádech pro občana jako něco velmi vzdáleného. Nikdy se totiž nedávají občanovi ideály, nedávají se, neukazují se mu žádné, žádná poslání. musíme hovořit o tom, že Evropa eh, vede eh, v globalizovaném světě své sociální poslání, nejen hospodářské. A tímto způsobem dokážeme přitáhnout i eh, mladé lidi. Myslím, že Evropský parlament má velikou příležitost k tomu, aby se mohl uh, Eh, aby mohl lépe posílit své postavení. Jak víc této krize, pokud se Evropskému parlamentu eh, podaří ukázat hlavní linie, zejména tedy pokud bude schválena Lisabonská smlouva a bude zde větší možnost spolurozhodování pro Evropský parlament, tak eh, Evropský parlament bude legitimnější v očích občanů. A už je téměř 9 hodin večer připojují se k nám eh, také diváci z ERT, z řecké televize. Eh, chceš tedy položit nějaké otázky, Kristýno? Mm, myslíte, že se opravdu eh, podaří toto díky, Evrop, mm, díky Lisabonské smlouvě? Myslíte, že že toto dobrodružství Lisabonské smlouvy že jako skončí happy endem. Opakuji otázku, protože zde byly technické problémy. Je tu ehm, velice stabilní podpora, přes 60 podle posledních výzkumů veřejného mínění, to je z února. Tento výzkum byl veden v Irsku tedy. A částečně Eh, je to také tím, že byly úspěšně vedena vyjednávání mezi ruskou vládou a kolegy eh, na úrovni Evropské unie. Ještě tedy nebyly dokončeny tyto eh, diskuze, skončí v červnu, ale byly velice důležité. Pokud opakujete referenda, fungují jako poučení, protože eh, lidé, když jdou opakovaně hlasovat v referendu, více přemýšlejí o daném tématu a mohou měnit svůj názor. Eh, další, eh, další stimul k pozitivnímu vývoji je to, co se děje v Británii. Dobře, já bych to ráda omezila. Irové tedy řeknou ano, podle vás Češi to podepíšou a Ehm, eh, proč eh, eh, proč tedy by pan Cameron také nemohl mít referendum? Záleží na tom, jaké, jaký bude sled událostí. Jestli tedy nejdříve bude irské referendum pozitivní, pak Češi podepíšou a pak co udělají Britové. Záleží na tom, jak se rozmyslí Britové. Kdyby se měl brzy stát David Cameron předsedou vlády, a mm, e, vyhlásil by tuto možnost referenda předtím, než by Irsko mohlo reagovat, tak by si Irové řekli, e, nemá, e, nemá to cenu, protože už to není naše zodpovědnost, protože Britové už toto vyřešili za nás. Ratifikace by tedy nemusela být schválena, nemusela by dojít pozitivně výsledku nejen v Británii, ale i Jirsku nakonec. Mám ještě otázku na paní komisařku Valesru. Myslíte, že volba nového předsedy komise se má konat po irském referendu, jak už navrhoval pan Sarkozy? Já si opravdu myslím, že to je otázka, o které budou muset um, diskutovat v červnu na Evropské radě evropští představitelé. Je třeba o tom ještě diskutovat, v jakém sledu se mají jednotlivé události odehrávat po volbách. Teď o tom nemohu spekulovat. Chci se ještě zeptat pana Kasády. Myslíte, že socialisté by měli navrhnout jiného kandidáta na eh, předsedu komise? Já nejsem odborník na politické záležitosti, ale vzhledem ke svému akademickému postavení bych mohl říct, že by to bylo mm, obvyklé chování. Ano, byl, byli by to kandidáti. Je ale třeba vidět, jaká bude rovnováha mezi jednotlivými politiky, politickými skupinami, jaké bude to spektrum eh, politických stran v Evropském parlamentu. Bude muset dojít tedy k vyjednávání a eh, pak dojde tedy k návrhu a případnou protinávrhu. Nedávno už jsme slyšeli, že by takovýto návrh se dotčkal velké podpory, ale jako španělská vláda už prohlásila, že podpoří stávajícího předsedu komise, třeba že je z jiné strany, e, může to být taky jinde. No je to trochu zvláštní, ale evropská politika už nám přináší takováto překvapení. Nic není nemožné. Dominiko, prosím. V posledních měsících krize mnoho občanů si stěžovalo, eh, že Evropa nemá tolik prostředků, aby našla východisko z krize. Chci se ptát, pane, paní komisařko, myslíte si, že Evropská komise a Evropský parlament by měli mít více pravomocí, více prostředků k tomu, aby mohli jednat v takovéto situaci? Já si myslím, že to Mm, bude také záležet na tom, zda bude ratifikována Lisabonská smlouva, protože na tom také bude záležet rozložení sil mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Také bude záležet na tom, kdo bude zastupovat Evropskou unii, kdo bude její tváří a zda skutečně bude Evropská unie zastupována jedním hlasem. Ehm, v Evropské komisi se otázkou hospodářské krize zabýváme už od kamžiku, kdy krize vypukla. Evropská komise by měla jednat rychle, měla by rychle identifikovat, jaký má Evropa zájem a je důležité, abychom pracovali jako partneři a podařilo se nám mm, tou krizí se dostat. A je také určitě si stále klademe otázku, můžeme dělat ještě něco dalšího, můžeme to ještě zlepšit. A určitě je i legitimní otázkou voličů to, e, aby se nás ptali, nemůžete udělat ještě něco navíc, protože určitě všichni chceme e, ty problémy, kterým čelíme, vyřešit. Doufáme, že se nám to podaří správným způsobem a určitě se můžeme poučit již dnes z některých e, věcí z minulosti. Za prvé je nutné, abyste nebyl strach z politické konfrontace a členské státy by měly zajistit, že se na, i na ty domácí debaty budou dívat z evropské perspektivy, protože některé věci nelze řešit pouze na domácí půdě a také to souvisí s tím, že evropská kampaň eh, hodně řešila spíše domácí témata než evropská témata. Také je zde určitě také nutné zapotřebí eh, větší zastoupení žen v politice, na všech postech. A také je zde zásada eh, jednejte, myslete globálně, jednejte lokálně. Otázka, problémem je to, že lidé v Evropě volají po silnějších institucích, chtějí, aby instituce měly větší pravomoci, ale zároveň eh, jim nechtějí dát pravomoci na úkor někoho jiného. Mám otázku na profesora Perisich. Domníváte se, že E, vlády jednotlivých zemí jsou ochotné a připravené přenést část nebo další části svých pravomocí na úroveň Evropské unie? Myslím, že velice často e, je zde trochu nedostatečná komunikace mezi vládami a mezi občany. Vlády jednotlivých zemí říkají, že mnoha rozhodnutí byla učiněna v Bruselu, ten Brusel je někde daleko a velice často Většina vlád nechce se zbavovat svých pravomocí, chtějí si je ponechat pro sebe. Jsou připraveny se těchto pravomocí zbavit pouze v případě, kdy bude naprosto jedno, jednoznačně řečeno, že jiný, jiná cesta neexistuje. A evropské instituce, zejména Evropská komise a Evropský parlament, by se měli snažit objasnit, zda k takové situaci dojde. Ale já si myslím, že nyní můžeme pochválit pouze Evropskou centrální banku, protože parlament se chystal na volby, Evropská komise také nekonala dostatečně aktivně. Myslím si, že Evropská centrální banka Eh, z toho vyšla nejlépe. A také se zde hovoří o tom, že je nutné více aktivity koordinovat. A ukazuje se, že někdy jsou s tím problémy. Velice často eh, se však eh, tyto informace nedostanou k občanům. Občanům to není dostatečně vysvětlováno. Ta evropská kampaň probíhala na základě domácích témat a týká se to i jednotlivých politických stran. Zde trochu ty strany selhaly. Není nejsou zde žádné evropské strany, nebo evropské politické strany. ty strany se dokážou dohodnout na půdě Evropského parlamentu, ale když probíhala kampaň pro eurovolby, tak ty strany vůbec nejednaly jednotně, neprobíhala zde nějaká jednotná evropská kampaň. A vedle nízké účasti v těchto volbách také vidíme nárůst úspěšnosti různých eh, ultrapravicových stran, nebo vůbec extremistických stran na obou stranách politického spektra. A to vidíme v mnoha zemích Evropy. Podle prvních výsledků to vypadá, že nacionalistické strany skutečně získávají podporu. Pane profesore, domníváte se, že to je trend, kterého bychom, kterého bychom se měli obávat, že ta krize vede i k nárůstu popularity extremistických stran. Ukazuje se, že takovým jedním z hlavních úspěchů Evropské unie bylo dokončení vnitřního trhu. To vyžadovalo mnoho úsilí, mnoho iniciativ a také bylo nutné uzavírat mnoho smluv. Zároveň jsou zde však i další politické otázky a mnohé z nich jsou obtížnější. Je zde otázka přistěhovalectví, pluralismu a pro mnohé občany jsou eh, tato témata eh, naléhavější nebo pociťují je palčivěji než některé jiné. A eh, občané, kteří Ehm, kteří toto pocitují jako problém, mohou mít eh, blíže k extremistickým stranám. Ukazuje se, že tyto strany jsou, nebo je těžké, jak eh, tuto situaci vyřešit. Je nutné, aby debata o těchto věcech se odehrávala jak v parlamentu, ale i v rámci jiných institucí. Mělo by docházet k budování koalic v rámci jednotlivých eh, stran, ale také i mezi jednotlivými institucemi. A také si nesmíme myslet, že Lisabonská smlouva třeba toto vyřeší, protože eh, protože ty mm, ta mm, případná ratifikace určitě nevyřeší všechno. Myslím, že zatím zde není žádná velká snaha po výrazných změnách a určitě zde budou problémy. Ještě, na, ještě zde se hlásí o slovo pan Sepy a pan Perisich. Hovoříme zde o evropských politických stranách, hovoříme o určitém hnutí, které začalo na Irsku, hovoříme o straně Libertas. A ta, to hnutí Libertas se stalo určitým panevropským jevem. A vypadá to, že myšlenka antievropaismu se posiluje. del mercado Vytvoření jednotného trhu bylo zásadní věcí a velice těžko se toto cíle dosahovalo. Chci ještě dodat jednu důležitou věc eh, ohledně ústavní eh, smlouvě o Evropské unii. Já tomu nechci říkat Lisabonská smlouva, jak se tomu teď eh, říká, protože tato smlouva obsahuje celou řadu prvků, které by mohly přivést k dynamice řízení Evropy, která by byla mnohem výkonnější, mnohem pokrokovější, co se týče mm, předsedání Evropy, že by to byl prezident, který by měl funkční období dva a půl roku. Já bych tedy nepodceňovala, nepodceňovala smlouvu jako takovou ale veřejnému mínění se nikdy nepodařilo přečíst tuto smlouvu jako takovou, protože je velice složitá. Je to ale několik důležitých věcí, jako například eh, charta základních práv. Eh, třeba, že se jedná jen o dodatečný protokol, stane se nedílnou součástí evropského života. A já bych to nechal napsat na um, Evropský občanský průkaz protože podle mě to je velice zásadní věc. A víme, že mm, probíhá celá e, řada e, iniciativ, které jsou rasistické nebo nacionalistické. Teď se hovořilo o aktivitách e, strany Libertas Eh, jedné politické straně se nemůže podařit změnit eh, celý eh, obraz Evropy, ale má svůj dopad na veřejné mínění, protože probouzí nenávist a strach z toho druhého. A právě takovou věc si Evropa nemůže dovolit. Nesmí se bát globalizace, nesmí se bát těch, kdo přichází odinout, ale naopak musí vést ty ostatní, musí být vůči silou a to si myslím, že je velice důležité. Musíme ukázat toto veřejnému mínění. A já když vidím, že veřejné mínění přijímá, občanská společnost přijímá mínění takovýchto stran, o kterých se hovořilo, tak je to pro mne zdrojem velkých obav je třeba, abychom měli evropskou DNA, abychom uvažovali o tom, že je třeba procesovat naše hodnoty. A předám slovo panu Perisičovi. Ale Ono se často říká, že to, co už to, čeho jsme dosáhli, bylo velmi jednoduché, ovšem to, co děláme teď, je těžké. Vzpomeňme si, že když se podepisovaly římské smlouvy, všichni říkali, že nikdy se nepodaří podepsat celní unii. Potom se zase říkalo, že nebude možné dosáhnout vnitřního trhu. A teď zase říkáme, že je nemožná ta další věc. Takže to je taková typická věc v Evropské unii. Já tady hovořím o kroku z relativně koncenzuálního eh, jednání ve vnitřním trhu na politický proces. Takže teď se sem dostávají věci, s tou postupující integrací, které stále více ovlivňují každodenní život našich občanů a tím se musí zabývat politický systém. Ano, pokud to, co máme na stole, by bylo vytvoření Evropského federálního státu, tak bychom se o tom mohli bavit, ale není tomu tak. Někteří říkají, že euro není vysoce politickým tématem. Ono to je politické téma, ale přesto je to velkým úspěchem. Ještě další věc, která by byla velmi důležitá. Na posledním zasedání G20 v Londýně přijeli dva američani, jeden číňan a deset Evropanů. To je přeci groteskní. Nikdo nás nebere vážně je nemožné, aby se Evropa účastnila řízení nového celosvětového systému, pokud eh, u stolu chce být deset Evropanů, u toho vyjednávacího stolu. Samozřejmě celá řada vlád se úplně bojovala o to, aby se dostali na toto zasedání. Teď se však zdá, že Evropa z toho vyšla méně důležitá, co se týče svého zastoupení. Paní Valstrom, co vy na to řeknete? Politická paměť je velmi krátká. Vy si samozřejmě můžete myslet, co chcete o nejrůznějších ambicích pro návrhy komise. Ovšem, jedna instituce, která vždy bránila evropské zájmy i v této hospodářské krizi a která se vždy snažila definovat to, co můžeme dělat společně, to byla vždycky komise. My na komisi jsme se vždycky snažili ukazovat věci z této společné perspektivy. Velké členské státy nejprve zamítly, že by byla potřeba nějakých kroků na evropské úrovni a zavedli nejrůznější opatření na národní úrovni, eh, dokonce chtěli přistoupit k nejrůznějším protekcionistickým opatřením a právě zde musela Evropská komise zasáhnout a já zde prostě Evropskou komisi musím bránit. My jsme získali místo pro komisi u vyjednávacího stolu na G20, tak abychom mohli vyjednávat za Evropu a já si myslím, že to je velmi důležité i pro budoucnost. Nebuďme cyničtí, myslím si, že jsme dosáhli řady věcí, na které nyní můžeme navázat. Tato komise ku příkladu umožnila vytvoření evropských politických základů, které, jak vidíme dnes, pomáhají debatě, ale je potřeba v tom jít ještě dále. Je potřeba, abychom zavedli celoevropské politické strany a aby se dostala evropská dimenze i do národních debat. Aby se o to začaly zajímat i národní politické strany, protože bez toho bude nadále velmi těžké mobilizovat volit, voliče. Říkal jsem, že se ještě zeptá otázku Kristýna, nejprve však pan Casado. Já si nemyslím, že G20 by snižovala evropský význam Evropy. Možná snižuje význam G8. Teď už to nejsou jenom ty největší mocnosti plus Rusko, teď nesmíme zapomínat na e, obrovsky důležité, rychle se rozvíjející ekonomiky. Já si myslím, že v budoucnosti G20 bude významně rozhodovat a Evropa tam určitě bude moci ovlivňovat věci v případě, že bude vystupovat um, sjednoceně, že bude hovořit jedním hlasem. Takže tady jasně vidíme, že Evropa, že je v evropském zájmu nalézt ten společný hlas. A právě proto my všichni zastánci Evropy doufáme, že i ten lisabonský proces, proces schvalování Lisabonské smlouvy, eh, půjde k dobrému a úspěšnému závěru. Není to tedy ta Evropská ústava, která by jistě stála za to, ale přeci jenom by to byl určitý pokrok vůči té Evropy jednoho hlasu. My jsme se začali hovořit o účasti voličů, já už tady mám konečné číslo 43%. Je to zhruba to, co jste očekávali? První zprávy byly velmi pesimistické. Média přinesly zprávy, že ta účast byla mnohem nižší, než nyní vidíme, je ten konečný výsledek. My jsme samozřejmě očekávali, že to bude trošku smíšený obrázek. A přeci jenom se ukazuje, že se nejrůznější instituce i jednotlivé členské státy potřebují z tohoto vývoje poučit, že je potřeba se ještě zlepšit a e, lépe se spojit s voliči. Paní komisařko, to není smíšený výsledek, to je špatný výsledek. Věnovali jsme tomu tolik snahy, došlo k lepší koordinaci mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí, co se týče vašich plánů, komunikační strategie a tak dále. A teď si musíme klást otázku, čím to je, pokud to číslo je opravdu správné, že je nemožné to číslo změnit, protože zase to šlo dolů asi o 3 nebo 4 a určitě to ovlivní i samotný parlament. Pokud se mu parlamentu nepodaří spojit ty své rozpravy, spojit to, co se děje v Bruselu a ve Štrasburku s každou jednotlivou zemí, nebude to dobré. Co očekávat? Volič není hloupý. Tady jsme měli kampaň, která byla naprosto národně zaměřená. Ovšem, ony to vůbec nebyly národní volby. Je to v podstatě takové, takový průzkum veřejného mínění, ve kterém se lidé rozhodli hlasovat o svých národních vládách a když na základě toho řekneme, že Evropský parlament není legitimní, to by byla velká chyba. Například i při volbách do amerického kongresu je účast voličů nižší než 50%, přesto je to jeden z nejlegitimnějších parlamentů v celém světě. Takže pokud zde máme 43% účasti voličů, tak je to samozřejmě naprosto legitimní. Jsou to legitimně zvolení zástupci, možná lidé zase přijdou ve větším počtu příště, protože si všimnou, pokud si všimnou, že eh, Evropský parlament něco dělá. Jakým způsobem přivedeme eh, lidi eh, k tomu, aby volili? Dochází k politizaci těchto témat a potom je tu další otázka, a to jako evropských voleb, které jsou chápané jako druhořadé volby. Hilda? Ano, je pravda, že došlo ke snížení eh, počtu voličů. Já jsem si myslel, že voliči si budou připadat vedení situací, která zde eh, byla. To je, žádalo se o to, aby byl zvolen evropský poslanec na základě národních problémů. Takže část voličstva nešla právě z tohoto důvodu hlasovat. Říkali si, proč bychom takto měli hlasovat, abych já udělal radost svým národním stranám, mám teď hlasovat eh, pro Evropu. Já tedy nejsem takový pesimista ohledně počtu voličů. Naopak ve mně vzbuzuje velké obavy otázka budoucnosti Evropského parlamentu, který dostává větší pravomoci, doufáme tedy díky Lisabonské smlouvě, ale i tak jak teď dostává, jaká má stávající pravomoci, musí reagovat patřičným způsobem na očekávání občanů. Je tu tedy vztah, eh, který musí být nastolen, který musí posílen mezi Evropským parlamentem a voliči. Eh, pokud tedy vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, je třeba eh, klást velký důraz na účast občanské společnosti v politice mimo institucionální běžné kanály, aby tedy mohli přispívat k řešení veřejných otázek i občané, ať už to jsou nevládní organizace nebo jiné spolky, jiné asociace. A pak bude mít Evropský parlament větší legitimnost. My tu máme jako Evropský hospodářský sociální výbor program pro Evropu. V něm předkládáme 22 témat pro Evropskou unii to je opravdu takový eh, rekord. A, a máme na to jen 500 slov. Takže je tu několik konkrétních návrhů, které přinášíme a my jako náš výbor hospodářský a sociální máme eh, být konzultačním orgánem pro instituce. A proto si říkáme, že pokud se nám podaří eh, stejně jako s Evropskou komisí eh, rozvíjet spolupráci i s Evropským parlamentem, tak Evropský parlament mm, posílí svou legitimnost, protože bude ukazovat, že má konkrétní odpovědi pro Evropu. para saber cómo... Zcela jistě potřebujeme znát analýzy jednotlivých zemí, abychom se dozvěděli, nakolik domácí politika ovlivňuje situaci. Ještě nám zbývá několik dalších minut, takže Kristýno, položte svou otázku. Chtěla bych se vás zeptat na pakt o stabilitě a růstu. Domníváte se, že by že by mm, měla, dostat, měla nastat nějaká změna ano, otázka se týká paktu o stabilitě a růstu. A také se chci zeptat na tu hranici 3%, protože se ukazuje, že to bude dost obtížně dosažitelné za stávající situace. Nemyslíte si, že ten pakt o stabilitě a růstu bude mít eh, problémy, že ta myšlenka se stává zastaralou v současné situaci. Myslím si, že paní Angela Merklová to velice dobře vystihla. Myslím, že včera řekla, že nejobtížnější chvíle celé krize bude ta, až se odrazíme ode dna, až se dostaneme za krizi. Zatím se musíme snažit pumpovat peníze do ekonomiky. Ale jakmile krize skončí, budeme se opět muset vrátit zpět k té mm, bývalé finanční kázni. A pak eh, to bude zapotřebí. Ano, říká moderátor, to, bude, to by bylo ještě asi na dlouhou debatu. Myslím si, že určitě mnozí z vás by ještě k tomu řekli další názory, ale obávám se, že už je půl desáté. A už bohužel nemáme čas v debatě dále pokračovat. Chtěl bych vám všem poděkovat a s diváky se těším na viděnou.